Tímto je rozprava uzavřena. Hlasovat se bude zítra. Podle pořadu jednání nyní následuje prohlášení komise o bezpečnosti hraček. Dafür erhält Herr Kommissar Fiedler. A Slovo dostane pan Frohojken, komisař a místo předseda komise. Paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové, vždy před Vánocemi se hovoří o hračkách a to je velice důležité, protože je to doba, kdy lidé se o hračky nejvíce zajímají. Já jsem rád, že to děláme i letos opět, protože bezpečnost hraček je eh, věc, kterou sleduje parlament, rada i komise, a to společně. A v této oblasti stanovujeme ty nejvyšší požadavky. Rozprava dnes večer eh, byla vyvolána eh, zprávami v jednom členském státě v Německu. A jedná se o zprávy Spolkového institutu pro zkoumání rizik a pro a od spolku technického dohledu. Oba tyto orgány se posud na komisi neobrátily, ani spolková vláda se na komisi neobrátila. Nevíme nic více, než že oba tyto úřady předložili tisková prohlášení a víme také to, co bylo v médiích. V každém případě se ale jedná o téma, které je nesmírně e, důležité a proto není možné vycházet jenom z toho, co se objevuje v médiích a je nutné toto téma řešit. Analýza zpráv, které máme před sebou, ukazuje, že se musíme zabývat různými tématy. Za prvé, je zde otázka, na kterou je snadné odpovědět. A podle spolkového technického spolku mnoho hraček, které byly na německém trhu testovány, neodpovídá a platným a právním předpisům Evropské unie. A je zcela jasné, že pokud členský stát něco takového zjistí, a musí okamžitě o tom informovat ostatní členské státy a Evropskou komisi. A ti musí učinit odpovídající kroky a mohou jít až tak daleko, že okamžitě stáhnou tyto produkty v celé Evropě z trhu a že eh, eh, vystaví eh, zákaz importu takovýchto produktů, pokud pocházejí ze zahraničí. E, Evropská e, komise prostřednictvím APEXu okamžitě e, má možnost informovat členské státy. Komise okamžitě bude souhlasit s takovým zákazem dovozu, ale jak jsem řekl, kromě zmíněných informací jsme neobdrželi žádné oficiální informace. Je v kompetenci výhradně členských a států informovat ostatní. Rada ani komise nemají žádné nástroje dohledu nad trhem. To musí dělat členské státy. Jsou ale zavázány, aby prováděly kontrolu trhu. Je ale sporné, zda německý dohled eh, nad trhem eh, splňuje odpovídající předpisy Evropské unie. Ale eh, je jasné, že se o to musí v každém případě snažit. Je to velice staré téma, Parlament odhlasoval směrnici o hračkách a tehdy se o tom intenzivně diskutovalo a parlament dosáhl jasného rozhodnutí ve jmenovitém hlasování. Existuje zde otázka povinné certifikace hraček nějakým oficiálním místem. Německo a předložilo takovýto návrh a tento návrh byl právem odmítnut, protože certifikace eh, nějakým úřadem, třetím místem nevytváří eh, žádnou další bezpečnost, protože to, co je certifikováno, je prototyp. Ale problémy nejsou s prototypem. Z praxe víme, že a problémy eh, vznikají při další výrobě je nutné, aby v celém výrobním řetězci byly e, dodržovány bezpečnostní normy. Existuje zde zásada, že výrobce musí převzít plnou odpovědnost za to, že jeho produkt odpovídá normám. Ať už jsou výrobci kdekoliv, e, my musíme je nutit, aby nesli tuto odpovědnost. Pokud existují problémy eh, v některém státě se spolehlivostí, potom je nutné o tom s tímto státem hovořit. Snažit se o to, aby se eh, výrobní podmínky v těchto státech zlepšily. A to také Evropská unie dělá. Máme intenzivní kontakty s Čínou. Chceme zajistit, aby výrobní podmínky v této zemi, která je největším producentem hraček, odpovídaly našim požadavkům. Samozřejmě je nutné v tomto směru učinit další kroky. A třetí, otázky se, třetí otázka se týká chemických látek a těžkých kovů ve hračkách. To je velice ožehavé téma. Já jsem svým spolupracovníkům řekl, když pracovali na směrnici o hračkách, aby eh, stanovili co eh, nejpřísnější možná pravidla. Rada a parlament eh, tento názor sdíleli. Znamená to tedy, že hraniční hodnoty v nové směrnici o hračkách, a která postupně bude zaváděna od roku 2011, tyto hraniční hodnoty odpovídaly dostupným vědeckým znalostem v době, kdy směrnice byla vypracována. Víme ale, že věda neustále postupuje, máme stále nové výsledky výzkumu. A z tohoto důvodu jsme vědomně vypracovali směrnici tak, aby nové výsledky výzkumu, které přináší eh, nové objevy, aby eh, tyto eh, nové objevy mohly být začleněny do směrnice v rámci eh, komitologie. Odpovídající výbor se musí zabývat takovýmito produkty. Existují nové poznatky v této oblasti. A Obdržel jsem dopis spolkové ministrině pro ochranu spotřebitelů. Poukázala na obsah kadmia. A je nutné, aby se e, e, tato otázka řešila. Očekáváme e, výsledky průzkumu této záležitosti do poloviny roku 2010. Pokud se zjistí, že v této oblasti existují nové poznatky, poté okamžitě předložíme eh, nový návrh, aby byla směrnice v této oblasti zpřísněna a aby hraniční hodnoty byly odpovídající. Další případ je trochu komplikovanější. Týká se eh, PAX, eh, tedy eh, aromatizovaných uhlíkových látek, uhlovodanů. V normálním životě se s nimi setkáváme. A tyto polycyklické aromatické látky jsou nebezpečné. Odpovídající výbor se tím eh, zabýval. A je nutné, abychom i v této oblasti provedli odpovídající změny. Existuje zde další problém, který můžeme jako politici těžko řešit. Jedná se o technické otázky, které jsou nesmírně komplexní. mně se dostaly na stůl velice komplikované, eh, velice komplikované studie a vysvětlení a eh, Samozřejmě eh, nemohu zde tyto věci nyní před parlamentem přednášet. Nejsem v této oblasti odborník a z tohoto důvodu jsme odkázáni na to, abychom důvěřovali našim odborníkům. Víme ale, že historie vědy je plná příkladů, kdy mínění odborníků se prokázalo být chybným. A někdy se později ukázalo, že menšinové mínění vědců je správné. Bohužel ale něco takového nemůžeme předem posoudit. Proto zde je riziko, které patří k našemu zaměstnání jako politiku, že něčemu takovému se nemůžeme vyhnout. Pravidla, a která máme v Evropské unii, odpovídají danému výboru odborníků. Ale já tuto otázku beru velice vážně. Jakýkoliv náznak toho, eh, že by zde mohly být problémy, že zde jsou nějaké nové objevy eh, k dispozici, nějaká nová eh, zjištění, i hned se tím zabývám a předkládám to výboru expertů. Od institutu, který spadá pod vládu členského státu, bych očekával, že bude respektovat eh, daná pravidla. Německá média se eh, velice eh, rychle chytla zmíněného problému a měli jsme zde hranici pro polycyklické aromatické látky a tato hranice byla výrazně překročena. Skutečnost je taková, že pravidla pro výrobu pneumatik jsou v této oblasti přísnější než pravidla pro hračky. Ještě před rýčem tato otázka byla upravena. Jedna z látek je zde brána jako vzor, ale zastupuje stovky dalších látek. a tím se dostáváme eh, k hraniční hodnotě, která platí pro různé produkty v Evropské unii. Existuje zde hranice a pro eh, využívání některých eh, látek při výrobě pneumatik. Vychází se zde od nejnižší měřitelné hodnoty. Tak je tomu u pneumatik i u hraček. Samozřejmě ale e, jasné, že e, tato situace e, se musí řešit. Pokud jde o směrnici o hračkách, vytvořili jsme zde legislativu, která podle nejlepšího vědomí a svědomí odpovídá tomu, co bylo možné v době jejího schválení. Zároveň jsme umožnili, aby nové poznatky byly kdykoliv do směrnice začleněny, aby tak byla zajištěna bezpečnost hraček, aby tato bezpečnost odpovídala vždy aktuálním poznatkům. Mnohokrát děkujeme, pane komisaři. Nyní se dostáváme k řečníkům za jednotlivé politické skupiny. Jako první pan Šváb za EPP dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Chtěl bych vám poděkovat za jasnost a za důvěryhodnost vašeho projevu, pokud jde o hraniční hodnoty. A Marianne Heisen byla zpravodajkou pro směrnici o hračkách a už tehdy jsme v rámci EPP poukazovali na to, že je třeba mít hraniční hodnoty pro všechny nebezpečné látky a že je třeba nést odpovědnost za zdraví našich dětí a tudí tudíž za naši budoucnost. Jak jste řekl, pane komisaři, především před Vánocemi si musí být eh, rodiče a prarodiče jistí, eh, že hračky, které kupují svým dětem, jsou bezpečné. Já z tohoto důvodu apeluji na eh, celní úřady především v Německu, aby dohlíželi na produkty, které se dostávají do Evropské unie. Je nutné, aby zde existovala odpovídající kontrola. Pokud jde o hraniční hodnoty, už před rokem jsme o tom eh, diskutovali. Já jsem se na vás eh, obrátil a eh, žádal jsem vás, abyste věc prokonzultoval s odpovídajícím výborem. Vy jste to udělal, já vám za to děkuji. A zároveň bych se chtěl zmínit studii ze Stuttgartu, která poukazuje na to, že vyšší eh, hodnoty eh, v současné eh, době neodpovídají odpovídající normě DNA, DNI. Je nutné, aby zde nedocházelo eh, k nějakému eh, porušování toho, na co poukazují eh, vědci. Dochází zde ale často ke sporům mezi vědci. To je v současné době situace v Německu. Pane komisaři, já bych vás chtěl požádat, abyste udělal všechno pro to, aby jednotlivé vědecké instituty mezi sebou komunikovaly a tak přinášely odpovídající výsledky. Dále paní Rapty za SAD. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Každý rok v tuto dobu eh, rodiče eh, dělají vše, co mohou, aby mohli splnit jejich přání po hračkách a právě to eh, do toho mohou spadat i ty hračky, hm, které byly předmětem kontroly eh, toho Evropského institutu, který zkontroloval toho hraček a který je pověřen tedy bezpečností hraček. A zde hm, komise zmínila určité problémy na straně tohoto ústavu a také i obvinila odborníky a i tedy e, svým způsobem členské státy, které mají na starosti tyto kontroly. To je zajímavé slyšet a také i několikrát a upřímně jsme slyšeli, že mm, vždycky e, každá směrnice je novelizována na základě nových poznatků a to znamená, že ten spolkový ústav udělal práci. Dobře, to je třeba vzít do úvahy. A teď, pokud je o směrnici, která nabíde účinnosti v roce 2011, eh, Víme, že eh, tedy ta část, která se týká chemikálí, nabíde účinnosti až v roce 2014. A mm, eh, ale víme, že 17.12. všechny členské státy by měly předkládat plány na monitoring trhu s hračkami. To všechno vždycky je propojeno s Vánocemi a se zdravím našich dětí potažmo, které si s těmito hračkami, které jim kupujeme, hrají. A je také důležité, aby chom eh, nemuseli vždycky vést tuto diskuzi v této roční době, protože tuto diskuzi musíme vést v průběhu celého roku a ne pouze teď. A to je na odpovědnosti komise. Další řečník pan Krojcman za ALDE. Paní předsedkyně, pane komisaři, ve stanovisku Spolkového institutu pro hodnocení rizik stojí, že látky vzbuzující rakovinu by měly být limitovány principem a co ještě nižší, než co je přijatelné. Je nutné, aby zde existovaly mezní hodnoty pro všechny nebezpečné látky. Žádáme komisi, aby až do doby, kdy bude implementována směrnice o hračkách, se e, dohlíželo e, na to, že e, v hračkách nebudou obsaženy nebezpečné látky. Zásada ve směrnici, že chemikálie, které mohou vzbuzovat rakovinu nebo mutace, nesmí být součástí hla, hraček. Tato Eh, zásada musí být prosazována prostřednictvím hraničních hodnot. Dále je nutné mít efektivnější dohled nad trhem, protože často dochází k překračování hraničních hodnot u hraček, které byly importovány do Evropské unie. Je nutné mít efektivní dohled nad trhem také u hraček, které byly vyprodukovány v Evropské unii. I tyto hračky musí splňovat požadavky. Dále je nepřijatelné, aby Evropské unii platily nižší standardy než v USA. S ministrně Německé republiky pro spotřebitele se snaží zakázat eh, některé produkty, ale eh, je sama, myslím si, že to je naprosto neefektivní. Eh, jedná se o národní populismus. Je třeba, aby takovéto kroky byly učiněny na úrovni EU. To škodí také Spolkové republice. Další je za zelené paní Rüle. Mikrofon. Mikrofon. Äh, jetzt klappt's. Äh, vielen Dank, Frau Präsidentin. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. A my jsme požádali o tuto rozpravu, aby eh, věc byla vyjasněna, aby bylo eh, vyjasněno, co je a pravdy na eh, těch věcech, které se objevily v médiích a co je populismus. Samozřejmě je špatné, že se tyto věci dostaly do médií dříve než ke komisi, ale komise to eh, do značné míry vyjasnila. A já jsem velice ráda, že eh, se soustředíte na eh, těžké kovy a také změkčovadla. A onemocnění rakovinou u dětí pod 15 let a v posledních letech stouplo do roku 2006 o 50 a Rakovina je eh, druhou nejčastější příčinou eh, úmrtí u dětí. Eh, na takovou tu situaci musíme reagovat. A jak ukazuje studie Institutu pro hodnocení rizik v Německu, existuje zde nebezpečí také ze strany hraček. Také při kontaktu s kůží jenom jednu hodinu může dojít k tomu, že nebezpečné látky se dostanou do těla dítěte je, je možné předcházet eh, takovýmto eh, nebezpečným situacím. Je třeba prosazovat to, aby byly eh, dodržovány hraniční mezní hodnoty. Samozřejmě je zde také důležitá otázka ceny, ale cena nesmí být důležitější než zdraví našich dětí. A z tohoto důvodu je nutné učinit odpovídající kroky a stanovit jasné mezní hodnoty. A ne komise ani parlament a nejsou zodpovědné za dohled na trhu, ale jsou to členské státy. A my požadujeme, aby Německo bralo tuto svoji roli vážně a aby jednalo. Existují zde obavy, že naše mezní hodnoty neodpovídají současným poznatkům a vědy a já žádám komisi, aby předložila případné nové návrhy parlamentu a abychom tyto mezní hodnoty mohli eh, uspůsobit novým trendům v rámci kometologie. Děkuji, nyní se dostáváme k dalším řečníkům. První pan Tyson, dvě minuty. Ja, dank u wel, eh, voorzitter, geachte commissaris, voorzitter, collega's de veiligheid van kinderen, uiteindelijk onze kleinste en... Děkuji, paní předsedkyně. A bezpečnost a dětí. Bezpečnost dětí je věc, která je důležitá nejenom pro a, EPP, ale i určitě pro další poslance a poslankyně. A proto jsme v loni přijali přísnější směrnici o hračkách, a to ve výborné spolupráci s panem komisem, panem komisařem, s radou a s kolegy ze všech těchto politických skupin. Myslím si, že to bylo velice důležité a skvěle, že se nám to podařilo schválit v prvním čtení. Myslím si, že teď máme vypracovanou legislativu, která je nejpřísnější na světě a tuto legislativu určitě se zájmem sledují i v Číně a ve Spojených státech. Otázka teď je, co s tou legislativou uděláme. Co uděláme s certifikáty třetích zemí a s úrovněmi chemických látek. Tady je třeba uvažovat o těžkých kovech. My jsme navrhovali úplný základ, zákaz s určitými, když tak pouze velmi omezenými výjimkami. V každém případě doufáme, že navrhované přechodné období bude kratší než to, co chtělo příslušné průmyslové odvětví. Možná, že se kolegové, kteří hovořili přede mnou, mílí, kdy říkají, že vědce tady neodvádějí správnou práci. Máme tady komitologický přístup, do kterého mohou přispívat vědci. Takže si myslím, že bychom neměli příliš děsit lidi. Já jsem si s velkým zájmem vyslechla to, co říkal pan komisař a doufám, že komise bude dále v této práci pokračovat. A teď jenom jedno krátké konstatování. Doufám, že budeme schopni vidět i efektivní dohled nad trhem. Otázka je, jestli máme dost času na to, abychom uplatnili v praxi tuto právní úpravu a jestli to bude dostatečně prosazováno. Je potřeba ukázat, že lidé se nemají čeho bát. Mnohokrát děkuji. Dalším řečníkem je paní Šaldemóze. Formand, også tak til dig, herr kommissær, for din indledende redegørelse. Děkuji mnohokrát. Ráda bych využila této příležitosti k tomu, abych eh, poděkoval panu komisaři za jeho, poděkovala panu komisaři za jeho prezentaci. My jsme doufali, že dojde k určitému šetření, že proběhne studie, jejímž cílem bude vyhodnotit, zdali existují nebezpečné látky v těchto hračkách, které byly předměrem původního šetření v Německu. A máte pravdu v tom, že to je důležité. Pakliže máme nějaké podezření, Pakliže se obáváme o bezpečnost svých dětí, je potřeba s tím něco dělat a to co nejrychleji. A chceme, aby komise jednala co nejrychleji. Byli bychom rádi, kdyby komise předložila zprávu nám a v té zprávě, aby nám sdělila, jestli tyto obavy byly ospravedlněné nebo ne. Co se hraček týče, tak je pravda, že Někteří vědci nám říkají, že v podstatě neexistují žádné bezpečné limitní hodnoty a že pak, když si chceme být jistí, tak bychom měli zakázat v dětských hračkách jakákoliv změkčovadla plastů. Takže nevím, jestli ustanovení této směrnice jsou dostatečně přísná. Potom ještě jednu věc. Před měsíce a půl jsme schválili zprávu, byla to respektive studie komise, která se týkala dohledu nad trhem. Protože to, co bylo realizováno v členských státech, eh, eh, to je to, co mají dělat, protože ty musí zajistit, že mm, se budou prověřovat a kontrolovat eh, předpisy, respektive jejich doplň, respektování. Pouze ale dva členské státy zafinancovaly zlepšení systému kontrol. Musíme E, tedy apelovat na členské státy, aby lépe k tomuto e, e, přistupovali. Já doufám, že komise bude, respekt, bude dodržovat tuto povinnost. Děkujeme dále paní Het, dvě minuty. Děkuji. Já bych chtěla využít příležitosti a poděkovat panu komisaři Verheugenovi, že jsem přišel a informoval parlament o této důležité tematice, protože to je obrovská odpovědnost. Naše děti nesmí být vystaveny ničemu, co je nebezpečné pro jejich zdraví. Dovolte, abych položila vám pár otázek. Pane komisaři, když se vyjednával eh, o této tematice a když jsme měli hlasovat o směrnici o hračkách. Takže vy jste eh, tehdy eh, se s námi dohodl, že budou i limity třeba na úroveň hluku. Já vím, že i zde výbor tehdy předložil určité hodnoty decibelů, ale vy jste nám tedy slíbil, že i mm, přijmete standardy, která budou, že to budou ty eh, limity, maximální limity, které se týkají hluku. A já se ptám, eh, zdali eh, zde byl učiněn určitý pokrok, aby ty hračky nespůsobovaly mm, i problémy potom se sluchem. Musíme mít standardy i v této oblasti. Dále, otázka standardizace těch eh, eh, způsobů označování eh, hraček, to znamená minimální velikost písma, těch fontů a tak dále. Děkuji, nyní se dostáváme ke Catch the Eye. Nejdříve má slovo paní Hanslik, jedna minuta. Děkuji mnohokrát. Určitě tato otázka je pro nás velice zajímavá, především před Vánocemi, kdy se říká, na jaké hračky bychom měli dětem koupit. V předchozím volebním období jsme, myslím, vytvořili velmi dobré řešení eh, týkající se zlepšení bezpečnosti hraček, se kterými se hrají naše děti. Ale bohužel si ještě musíme počkat, než to vstoupí v platno, než eh, se projeví důsledky. Chtěl bych poděkovat komisi za to, že zorganizovala takzvanou roadshow, což je skvělá iniciativa, která umožní podnikům přizpůsobit se změnám, které budou vyplývat ze směrnice. Ale dámy a pánové, musím říci, že mě trochu znepokojila jiná informace. A Komise, která má na starosti tuto otázku ve Spojených státech, státech stáhla více než milion hraček a další milion hraček bude stažených z kanadského trhu. A velmi často to jsou Eh, byly také problémy s dudlíky. Bylo by velmi dobré, aby se vyjádřil pan komisař k této eh, otázce, abychom byli si byli jistí, že to je všechno bezpečné. Děkuji. Další je paní Weisgerber, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Já bych chtěla také poděkovat za vaše jasná slova. Je nutné říci, že směrnice o hračkách představuje celkově velké zlepšení pro ochranu našich dětí. My jsme k věci všichni přistupovali tak, že bychom chtěli mít na celém světě nejpřísnější pravidla. A rodiče a prarodiče nyní mají obavy kvůli studii Spolkového institutu pro hodnocení rizik my se nyní musíme ptát, má tento institut pravdu a se svými prohlášeními a se svým stanoviskem nebo nikoli. V každém případě musíme ale proskoumat stav věci. A jde o ochranu našich dětí. Já vám děkuji za to, že jste ochoten to udělat že jste na to připraven, ale já si myslím, že to musí jít rychle. Vy jste řekl, že další poznatky výboru vědeckého výboru budou eh, během prvního půl roku 2010. Eh, eh, to je pomalu. Je nemožné, že institut přišel se svými prohlášeními tak pozdě. Děkuji, paní Weisgerber. Dále pan Papa Nikolau, jedna minuta. Děkuji, v posledních letech jsme zaregistrovali celou, celou řadu případů dětí, dokonce 36 eh, mm, potřebovalo eh, okamžitý lékařský zásah právě kvůli eh, hračkám. A minulý týden ve Spojených státech byla vydána zpráva, podle které jedna třetina všech hraček v oběhu obsahuje nebezpečné látky. Tudíž musíme si uvědomit, že to nové označování etiketa ES eh, není vlastně zárukou. A eh, že to je eh, označení, které se týká monitoringu toho podniku, ale že to není garance bezpečnosti hračky. Pokud Eh, eh, mají být děti spokojeny s těmi hračkami, které dostanou pod stromeček, tak my musíme přijmout striktnější legislativu. Mnohokrát děkuji. Nyní předávám slovo komisaři Frhojkenovi. Prosím. Paní předsedkyně, dámy a pánové, já jsem velice rád, že zde existuje konsenzus. A já bych měl jenom jednu poznámku. Máme zde co dělat s jedním vědeckým institutem, se Spolkovým institutem pro průzkum rizika. A došlo k nějakým mystickým prohlášením na veřejnosti, ale tento institut ne, on neinformoval Evropskou komisi. A to poukazuje na to, že se bude muset diskutovat o financování tohoto institutu eh, ze strany eh, spolkové vlády. A otázka je také, proč tento institut eh, hodně spolupracuje s veřejností, ale nespolupracuje s Evropskou komisí. I když se něco takového dočteme pouze v tisku, Vnímáme to jako určitý eh, důkaz eh, nových eh, vědeckých poznatků. Ve chvíli, kdy takovýto odkaz na nové vědecké poznatky získám, v každém případě se tím okamžitě bude zabývat vědecký výbor. Vy ale ode mě nemůžete požadovat a já nemohu požadovat od vás, že eh, budeme schopni rozhodnout spor mezi vědci. Já to nedokážu, vy to nedokážete. Existuje zde eh, určitá metodika pro měření mezních hodnot. Tato metodika byla projednávána v radě, v komisi, v parlamentu a přístup Spolkového institutu eh, nezdílí žádný eh, jiný institut v Evropě. Vy se domníváte, že bych měl eh, respektovat domněnky institutu z mé země a ne, ne přesvědčení jiných institutů. To já nemohu. Takovouto odpovědnost na sebe vzít nemohu. Ve chvíli, kdy se objeví nějaké nové vědecké poznatky, okamžitě se dá do pohybu celý proces. A někdo z vás, teď nevím, kdo to přesně a byl paní Weisgerber, řekla, že je třeba postupovat rychleji. Nejde to rychleji. Máme zde co dočinění s velice komplikovanými vědeckými otázkami asi to nevíte, je, je třeba na to, eh, na, na prověření něčeho takového provést eh, testy na zvířatech a tak dále. Není bohužel možné nějakým způsobem tlačit na získávání nových eh, poznatků. Na to je potřeba určitý čas. Vědecký výbor řekl, že mi může dodat výsledky do poloviny příštího roku. To také udělá. A na základě těchto výsledků komise bezodkladně předloží další návrhy, pokud se ukáže, že skutečně nové poznatky existují ve světě vědy. A pan uh, Kreutzmann, princip co nejmenšího rizika platí k tomu nepotřebuji Spolkový institut pro hodnocení rizik, abych se něco takového dozvěděl. Z tohoto důvodu také ty požadavky, které jste z toho odvodil, eh, jsou splněny. A pane eh, Rühle, vy jste řekl, že, bych, eh, že jsem se měl dříve postavit tisku. Já jsem to udělal. já počítám, že to, co zde dnes říkám, eh, to se objeví také v německých médiích. Ale eh, bohužel se tak eh, dříve nestalo. Já jsem ale učinil odpovídající prohlášení včas a mohu vám odpovídající, odpovídající text dát k dispozici. Máme nejpřísnější legislativu ve světě. Na to můžeme být hrdí a komise se nedá ovlivnit nikým, pokud jde o bezpečnost hraček. Chceme mít nejvyšší úroveň této bezpečnosti. Paní se eh, s vámi souhlasím. Členské státy jsou odpovědné za dohled nad trhem, to nesmíme spochybňovat, s tím naprosto souhlasím. A otázka implementace je nesmírně důležitá i v této oblasti jsme učinili potřebné kroky. Dále zde byla situace, eh, otázka týkající se eh, norem standardů. Vy jste zmínila dva příklady. Eh, zdroje hluku například. Odpovídající zakázky byly předloženy Evropské agentuře pro normování ale není možné, aby eh, během eh, jednoho týdne nebo jednoho měsíce eh, tyto standardy byly vypracovány, ale všechny tyto standardy, o kterých jste hovořila, se zpracovávají a budou včas k dispozici. A umožní také srovnatelnost mezi jednotlivými produkty a posílí dohled nad trhem. Ještě poslední bod. Byly zde zmíněny ehm, některé produkty, se kterými jsou problémy ve Spojených státech. Nejedná se ale o hračky. Tyto produkty spadají do ehm, všeobecné směrnice o bezpečnosti produktů. A my v Evropě máme odpovídající legislativu. Tato legislativa se v posledních letech osvědčila. Někdy dochází k tomu, že se na evropském trhu objeví nebezpečné produkty, ale můžeme vycházet z toho, že ostatní členské státy a Evropská komise budou okamžitě informovány a učiní pak odpovídající kroky. Mnohokrát srdečně děkujeme, pane komisaři Frhojgene, a tímto končím rozpravu. Kolegové, kolegyně, další schůze se koná zítra v úterý 15. prosince od 9 do 13 hodin, od 15 do 20 hodin a poté od 21 hodin do půlnoci.